přijaty v rámci běžného legislativního postupu podle článku 78 jednacího řádu parlamentu. Poprvé mm, i prověříme nový elektronický systém a podepíšeme tyto akty eh, elektronicky. Bude to eh, nařízení o zabezpečení dodávek plynu a eh, vše bude zveřejněno v zápisu tohoto zasedání. Různé výbory také rozhodly, že zahájí interinstitucionální věc